Allora, cominciamo. Můžeme tedy zahájit schůzi. Dobré odpoledne. Návrh pořadu jednání byl rozeslán mailem 12. května. Máte ji ve svých materiálech. Stejně tak i zápis z 22. 23. března. Nemáte-li vůči němu žádné výhrady, tak budou přijaty. Jazyky máme stejné. A toto um, zasedání webstreamováno. Jako první bod na pořadu jednání máme uh, zde eh, projev pana komisaře Šemety ohledně agendy týkající se údaje absolutory auditu a boje proti podvodům v období 2010 až 2014. a proto bych mu rád hned předal slovo. Prosím, pane komisaři. You, Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice rád, že dnes budu hovořit o absolutoriu, auditu a boje proti podvodům. Ten program jsem připravil v duchu rozpracování upřímného partnerství s Evropským parlamentem a s vaším výborem, eh, abych eh, mohl chránit eh, finanční zájmy Evropské unie. To znamená zabraňovat chybám zlepšením finančního řízení, zavedením účinných kontrolních systémů a bojem proti veškerým formám podvodů páchaným na rozpočtu Evropské unie. Z toho vyplývá, že všichni účastníci musí sehrát svou úlohu a převzít zodpovědnost. Instituce EU a jejich služby, ale také členské státy. Co se týče absolutoria a auditu, zaměřím se na následující témata. Potřebujeme silnější nástroje v revizovaném rámci. Riziko chyb je stále větší vzhledem k složitějším pravidlům. Proto po doporučení účetního dvora a rozhodnutí Úřadu pro absolutorium schválila komise minulý týden revizi finančního nařízení, včetně dalšího zjednodušení na eh, poli grantů a požadavků na úhradu nákladů. To zjednoduší přístup k financování Evropské unie a zachová zásady správného finančního řízení. Pro další generaci programů budeme analyzovat hlavní příčiny chyb, náklady kontroly a vydáme pokyny pro zefektivnění budoucí právní úpravy. V tomto kontextu byla minulý týden schválena zpráva nebo návrh přípustného rizika chyb na poli energetiky, dopravy a výzkumu a vývoje. To bude dokončeno do roku 2011. Na základě tohoto přístupu a koncepce rozpracované účetním dvorem toto může poskytnout základ výkonnější a efektivnější kontrolní politiky, která bude přizpůsobená různým programům. Zároveň také budu e, pracovat na e, kvalitativním přístupu k výdajům EU. Přípustnost a správnost transakcí jsou zde důležitými aspekty. Zdůvodnění intervence EU a skutečného poskytování očekávaných výsledků jsou stejně důležité. Zde se zaměříme na výkonnost akcí Evropské unie a připojíme i nezbytné cíle a indikátory a zároveň budeme vypracovávat nové programy výdajů. Budu také chtít posílit roli Eh, interního auditu eh, komise, co se týče sledování doporučení eh, v rámci absolutoria. Jako předseda výboru pro postup auditu jsem požádal interní službu auditu, aby vypracovala metodologii, která by zkontrolovala nejenom, jestli úkoly, které mají reagovat na doporučení, jsou prováděna, ale jestli tato opatření také efektivně zmírňují rizika. Také jsem navrhl, abychom do tříleté revize finančního nařízení ehm, připojili ustanovení, které by umožnilo eh, ustavení Evropského svěřeneckého fondu pro řízení příspěvků od více dárců eh, v oblasti vnější politiky, jako ku příkladu v oblasti pomoci při nenadálých katastrofách. Eh, to by nám mělo poskytnout větší viditel, viditelnost, ale také nám umožní lépe kontrolovat eh, využívání našeho rozpočtu. Potřebujeme nové partnerství a to znamená, že všichni účastníci pochopí svou úlohu a převezmou svou zodpovědnost, abychom dosáhli společných cílů. To se projeví především v požadavku roč, roční, roční, mm, ročního prohlášení DAS ze strany eh, akreditovaných orgánů v členských státech a tato deklarace bude podléhat eh, stanovisku nezávislého auditorského orgánu. Také přeskoumáme přidanou hodnotu ehm, ročních eh, souhrnů a národních deklarací DAS, co se týče jejich příspěvků do ehm, vyjádření DAS komise. Eh, národní, eh, národní orgány eh, nejvyšší kontroly se více zapojí do kontroly provádění evropského rozpočtu v tom duchu, jak jej navrhuje Evropský účetní dvůr. Také chci podpořit zorganizování konference se všemi zúčastněnými hráči, která by se zabývala prováděním evropského rozpočtu a postupu auditoria tak jak to bylo eh, dohodnuto v roce 2008 a optimálně by se to mělo eh, zrealizovat na počátku roku 2011. Abychom byli eh, lépe schopni převzít finální odpovědnost v provádění evropského rozpočtu, komise potřebuje efektivní politiku vymáhání vymáhání a finančních náprav nesprávně vyplacených částek. A to se bude odrážet nejenom eh, ve vyčerpávající a spolehlivých informacích, ale také se to bude týkat eh, přímé zprávy, za kterou je komise také přímo zodpovědná. Tady budou, sehrá, eh, tady budou sehrávat svou úlohu i členské státy. Proto by se mělo od tohoto roku podařit značně zlepšit informace o vymožených částkách a úpravách účtu. Co se týče zemědělství a strukturálních fondů, e, toto budou mít na starosti členské státy. Dále se zaměří státu, co se týče finančních úprav, e, kontrol na místě, doporučení, školení a osvědčených postupů. To je nezbytná podmínka, chceme-li, aby e, účetní dvůr vzal v úvahu víceleté dimenze evropských programů. A nyní se budu věnovat další části svého portfolia politice boje proti podvodům a OLAFu. Politika boje proti podvodům a OLAF sehrávají důležitou úlohu v době finanční krize. Je velice důležité, aby se výdaje vydávaly na správné věci, e, porušení zákona, podvod a korupce, tomu je potřeba primárně zabránit, ale také je potřeba je odhalovat. E, Částky vyplacené podvodníkům je potřeba získat zpátky. Proto eh, si Olaf vyžádá mnoho mé pozornosti a této pozornosti se mu také dostane. Další body mého programu práce, které jste dostali již písemně, eh, budou také předmětem mého dnešního vystoupení. Nejprve oznámení o uprázněném místě ředitela OLAFu. Je důležité, abychom postupovali rychle a nalezli nového generálního ředitele. Prioritou je získat pro tento post nejlepšího kandidáta. V nadcházejících dnech vám e, pošlu e, předběžný časový plán pro tento postup a těším se na vaší aktivní účast v tomto procesu. Za druhé e, jmenování dozorčího výboru OLAFu. 25. května jsem zaslal dopis Evropskému parlamentu a radě na toto téma. Vzhledem k tomu, že všichni členové souhlasili s tím, že eh, budou fungovat i po druhé období, eh, je možné, eh, je možné očekávat, že současní členové dozorčího výboru budou znovu jmenováni. Mandát těchto členů vyprší 30. listopadu 2011. Věřím, že se nám brzy podaří dosáhnout schody s vámi a také s radou na toto téma. A výběrový postup eh, nového dozorčího výboru bude potom potřeba zahájit včas. Za, za třetí reforma OLAFu. Je pro nás prioritou abychom přednesli dokument o reformě právního základu pro OLAF. Bude vám předložen na radě také ještě před letní pauzou. Na základě dialogu s Evropským parlamentem a radou o tomto dokumentu komise předloží změněný návrh. Srdečně doufám, že na základě tohoto legislativního postupu reformy OLAFu budeme moci tento proces ukončit do roku 2011, do konce. Za čtvrté je e, důležité dále zlepšit výkonnost OLAFu. Kromě právního základu OLAFu komise se bude zasazovat také o posílení výkonnosti a Eh, efektivity OLAFu. Eh, bude brát na vědomí doporučení Evropského parlamentu, dozorčího výboru a účetního dvora. Účetní dvůr eh, v současné době provádí další sledování na základě auditní zprávy z roku 2005 a <clears throat> za tímto účelem se také setkávám pravidelně s dozorčím výborem. Eh, také budu sledovat eh, další vývoj a zlepšení ve spolupráci s členskými státy na administrativní úrovni a v kontextu reformy nařízení OLEFu. Za páté, chci ještě přidat pár slov ohledně přípravy zavedení úřadu evropského eh, veřejného žalobce, který by měl hájit finanční zájmy EU. Eh, toto téma vyžaduje hluboké diskuze zaměřené na zajištění těch nejlepších možností spolupráce mezi OLAFem a eh, veřejným žalobcem. Paní místopředsedkyně Redingová bude eh, se mnou na tomto spolupracovat. Evropský parlament se bude moci úzce účastnit tohoto procesu. Eh, komise počítá s vaší podporou u této důležité iniciativy, která má za cíl chránit finanční zájmy eh, Evropské unie a prosazovat právo. Za šesté, Budu se zabývat eh, dalším prohloubením mezinárodní spolupráce a eh, posílení nástrojů mezinárodní spolupráce, abychom mohli účinně bojovat proti podvodům a korupci a pašování cigaret a dalším ilegálním činnostem. Eh, potřebujeme mm, pevnou mezinárodní spolupráci, rámec pro tuto spolupráci a účinné nástroje. Právě jako mm, konkrétní příklad bych mohl jmenovat eh, různé dohody o partnerství a spolupráci a o přidružení, eh, dohody o poslední spolupráci s africkými státy a užší spolupráci s Latinskou Amerikou, včetně konference v Panamě, která se odehraje v říjnu 2010 a celosvětová dohoda je tu také důležitá pro boj proti legálnímu obchodování s tabákovými výrobky. A Mm, také je tu boj proti eh, daňovým únikům, ten je velice důležitý. Já chci hovořit s předsednictvími rady a zajistit, že toto téma bude vždy na prvních místech programu eh, předsednictví. V, tom, eh, v tomto kontextu je důležité, abychom finalizovali dohodu s Lichtensteinskem co možná nejdříve. A na závěr obecně k politice proti podvodům. Olaf a Mm, další generální ředitelství potřebují užší spolupráci. Některé generální ředitelství vyvinula specifickou strategii v boji proti podvodům, ale ne všechna. OLAF začal připravovat hodnocení rizik pro jednotlivé geografické oblasti, ale to je teprve začátek. A právě proto je třeba vytvořit konzistentní rámec se strategií proti um, podvodům. A na to my se právě chceme zaměřit v průběhu mého mandátu. Chceme vytvořit eh, nástroje šité na míru jednotlivým eh, generálním ředitelstvím a útvarům. Eh, v rámci víceletého finančního plánu chceme připravit celostní přístup k boji proti podvodům a bude to předloženo ve sdělení komise. Pravidelně vás budu informovat o dalším postupu na těchto jednotlivých otázkách a spolehám na vaši spolupráci při implementaci této agendy v duchu partnerství mezi našimi institucemi. Děkuji vám, pane komisaři. Slovo má paní Gresle. Děkuji vám, pane komisaři. A to za opravdu uh, impozantní oznámení a za to, že jste poprvé nám předložil eh, nějaký takový eh, pětiletý program. Dělá to dobrý dojem, dokonce řekla bych velmi dobrý dojem. Nicméně každopádně už bych poukázala za to, že jsou to zatím jenom oznámení a e, mě to tedy umožňuje a EPP, abychom vás e, sledovali podle vašich konkrétních e, činů a podle toho, co prosadíte a samozřejmě máte naši plnou podporu. Mně se zejména zamlouvalo to, co jste říkal na konci protože to je potěšivě konkrétní. Že eh, komise, pokud jde o boj proti podvodům a korupci, eh, to chce vzít mnohem vážněji než do posud a že eh, pro komisi to tedy bude mnohem významnější bod než do posud. Pokud to tak má být, tak to můžete dokázat, když předložíte pracovní dokument k reformě OLAFu a my jsme tam udělali určité eh, návrhy, takže tam najdete určitě nějaký materiál. Jinak jste i ještě oznámil, a když se podívám na to, co jste všechno oznámil, tak eh, pokud jde o to, co by z toho mohlo vzejít, tak tady máme eh, zlepšení samozřejmě toho prohlášení o věrohodnosti. Tam doufáme, že budou nová pravidla a že automaticky problémy odpadnou nebo nebudou tak časté protože eh, podle nových pravidel eh, nebudou platit nebo se počítat určité věci, které se zatím nepočítaly, takže automaticky dojde ke eh, zlepšení a nebude třeba dělat nic navíc. Bude to dáno novými pravidly. Pro nás jsou důležité dvě věci. Za prvé, jak dále s Olafem? Vy říkáte, že chcete zlepšit efektivitu a ono by dávalo opravdu smysl, kdybyste nám také eh, řekl, jak to eh, u OLAFu dosáhnout. Je tady samozřejmě dlouhé, eh, jsou tady dlouhé postupy, legislativní situace a potom také členské státy nebo vztah ke členským státům, prosazování závěru OLAFu ve členských státech. A já vám můžu ukázat, že 93% procent případů z OLAFu skončí jenom na papíře a jenom 7% skončí nějakými rozsudky. Tak to musíme mít na paměti toho se musíme obávat, protože pokud chceme eh, zvýšit efektivitu, tak eh, ta čísla musí vypadat jinak, jinak bychom ty peníze mohli ušetřit na OLAF. Co chcete, co chcete konkrétně ovlivnit? Potom je tady ta eh, tolerovatelná chybovost. Kolega Levandovský mi nechal doručit přes víkend údaje k té třetí tranči z mm, konkrétními prováděcími eh, opatřeními a mm, já musím říci, že nám ten, eh, že tam ten problém předkládáte tak, jako ať si to vyřešíme eh, sami. Já si tady nepomůžu, já nevím. Já jsem si to takhle nepředstavovala. Tohle už mělo být konkrétnější. My čekáme už rok a půl na pokrok v oblasti Lichtensteinska. Já jsem eh, do, eh, dopracovala svoji zprávu a já vím, že to není komise, ale členské státy. Ale je třeba, abychom se tady pohnuli, protože každý den, kdy eh, se prodléváme, je dobrý den pro všechny daňové podvodníky. A samozřejmě neměli bychom eh, se zdráhat přijímat první kroky, protože půjdeme na dlouhou, eh, eh, dlouhou trať. Ale problém je samozřejmě, že to, co je na stole, se nepřijímá. Proto by komise měla mm, tvářet mnohem větší tlak než doposud. A my jsme vám připraveni pomoci, my chceme, abyste uspěl. Je to důležité, vy jste důležitý pro nás, tak aby Evropská unie opravdu byla bližší občanům a proto eh, bych vás chtěla povzbudit k eh, abyste eh, se k tomu postavil se stejnou energií a vytrvalostí jako do posud k jiným věcem, protože jinak se k výsledkům nedobereme. Děkuji. Grazie, onorevole Děkuji, pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Účetní dvůr a, a zprávy ukazují, že kontrola nebo evropských eh, fondů není vždycky eh, efektivní, není vždycky dobrá, proto ty evropské fondy se eh, nevždycky používají správně. Já vítám váš návrh k těm národním prohlášením o věryhodnosti. Myslím si, že to by velice dobrý a užitečný návrh do budoucna. Hodilo by se to eh, pro zvýšení efektivity jednotlivých členských programů v jednotlivých členských státech. Ale je také důležité, aby byla zajištěna efektivní opatření k zpětnému získávání eh, prostředků v případě eh, chyb nebo zneužití prostředků. Takže jak chcete zlepšit ty programy dohledu? Mohl byste jako říct nějaké konkrétní návrhy? Prego, signor commissario, se vuole rispondere. Prosím, pane komisaři, přejete si odpovědět? Thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat paní Kresle za podporu eh, mého programu, eh, který jsem zde prezentoval. Jde o implementaci. Ze skutečností vyplývá, že vyplyne, že uděláme, co jsme slíbili. Minulý týden jsme přišli se dvěma sliby týkající se finančního nařízení a vydali jsme sdělení komise o přípustném riziku chyb. To chceme splnit v květnu. A co se týče toho, e, té koncepce přípustného rizika chyby, samo finanční nařízení stanovuje právní rámec pro tuto koncepci a konkrétní realizaci této koncepce dojde po debatě o návrzích v tomto sdělení. Mimochodem, toto sdělení také je podpořeno pracovním dokumentem, eh, který obsahuje podrobnou analýzu Eh, tohoto konceptu přípustného rizika chyby v různých odvětvích, tak jak jsme to uvedli v tomto sdělení. Takže parlament a rada se plně zapojí do této činnosti a očekáváme detailní debaty eh, s oběma eh, tady dalšími díly rozpočtových orgánů a potom na základě těchto debat přijdeme s konkrétními legislativními návrhy, co se týče eh, přípustného rizika chyby v těch odvětvích, o kterých se hovoří v tom sdělení. Co se týče OLAFu, plně souhlasím s tím, co jste řekla. Pilně pracujeme na dokumentu o další, s další analýzu, s další analýzou a tento dokument se bude věnovat právě těm otázkám, o nich jste hovořila, jako ku příkladu právní jistota, zapojení členských států do tohoto procesu a také trvání těch různých řízení a postupů. Tady spolupracujeme s OLAFem a účetní dvůr také analyzuje situaci v OLAFu a já se budu maximálně snažit o uspíšení eh, tohoto řízení v OLAFu, protože jsem si vědom toho, že v mnoha případech jsou ta řízení v OLAFu příliš dlouhá a my bychom měli zavést jasná pravidla, která by eh, umožnila zkrátit tyto lhůty. Jistě budete informováni o všech případech, eh, které jejíž vyřízení překročí maximální přípustnou dobu, protože v současné době informace o těchto případech, eh, které se nám dostávají, nejsou dostatečné. Takže lepší zapojení dozorčího výboru do této činnosti rovněž umožní zkrátit eh, tyto postupy. Co se týče dohody s Lechtensteinskem, Víte, že to je součástí balíčku, o němž jsme hovořili v radě. Tam patří několik směrnic týkající se spolupráce v daňových záležitostech, eh, také ta Eh, slavná směrnice o spoření, návrh o automatické výměně informací mezi členskými státy a eh, je pravdou, že v současné době je tento návrh zablokován v radě vinou dvou členských států a právě v těchto dnech se tomu věnuji. Zítra odcestuji do Německa a budu hovořit o této otázce s ministrem Schäublem a doufám, že se nám podaří nalézt řešení. Je důležité, abychom dospěli k dohodě, protože celý ten balíček týkající se dobré zprávy musí být přijat na celoevropské úrovni, protože jedině tehdy se nám podaří lépe propagovat dobrou zprávu globálně. My velice dobře chápeme, že členské státy potřebují zdroje pro boj eh, s daňovými úniky a toto jim eh, poskytne účinné zdroje. Co se týče vymáhání nesprávně vyplacených dotací. Tady jsou dva typy těchto vymáhání. Co se týče vymáhání na evropské úrovni, mám ve finančních zprávách pro za rok 2009 eh, poskytneme informace o vymožených prostředcích ze strany členských států a Budeme tak mít eh, informace, které umožní porovnat výkon členských států v tomto směru. A co se týče vymáhání prostředků vyplacených eh, v jednotlivých členských státech, eh, teď dokončujeme kontroly na místě v členských státech. Zjišťujeme, jak tento systém funguje, takže letos zkontrolujeme situaci ve všech členských státech a na základě těchto kontrol vypracujeme doporučení pro jednotlivé členské státy a také zorganizujeme e, sdílení osvědčených postupů na úrovni členských států, tak, aby věděli, jak se e, potýkat s těmito otázkami na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji. Děkuji, paní Karbrandy. Voorzitter, ik ehm, wil graag de commissaris hartelijk danken voor het document wat hij... Ehm, Děkuji. Chci poděkovat panu eh, komisaři ze srdce za dokument, který nám předložil. Myslím, že to je velice dobrý začátek, který nám umožní, abychom se snažili zlepšit situaci v následujících letech. Chci mm, přednést několik poznámek. Vždy jsme věnovali velkou pozornost eh, zjednodušení právních postupů. A eh, vy už jste také hovořil o tom, eh, že ve sdělení se budete zabývat tímto v souvislosti s naším nařízením. Toto sdělení pro nás bude velice důležité a očekáváme jej s napětím. A pak je tu otázka výdajů členských států z prostředků evropských fondů. I já jsem byl poměrně kritický, mm, protože jsem si říkal, že ten zvolený postoj je poměrně obezřetný, ale teď, když vidím ten dokument, připadá mi, že mm, postoj stále tedy je dost obezřetný, hovoří se o výměně osvědčených zkušeností, o dosavadní zkušenosti tedy jednotlivých členských států, o jejich prohlášení a tak dále. Ale já se teď chci zeptat na následující. Zastávající krize vidíme, že na národní úrovni se ozývá mnoho kritik vůči veřejným výdajům, což jsou národní výdaje. Nemohl, nemohli bychom přemýšlet o tom například, že se právě teď ocitáme ve správné chvíli, abychom hovořili o eh, evropských veřejných výdajích, protože v podstatě se jedná o ty tež prostředky. Eh, také to jsou veřejné výdaje takže nebyl by toto vhodný okamžik právě teď v krizi, abychom se snažili řešit právě toto téma, které vy předkládáte. A neměli bychom tedy být příliš zdrženliví v této souvislosti. A další bod, kterým se často zabývám, je cíl, účel eh, evropských eh, prostředků, které jsou vynakládány. A já bych byl velice rád, kdybych o tom v budoucnosti mohli hovořit. Děkuji, pan Ger. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já vám také děkuji za ten předložený dokument. Jedná se o velmi obsažný program a pokud bychom pokročili eh, v řadě těch zmíněných bodů, tak se dostaneme v Evropě v rozpočtové kontrole opravdu dále. Já bych měl eh, jednu otázku k 1.7. k vnější činnosti. U absolutorií eh, jsme navzájem zjistili, vzájemně říkám, protože to byl výsledek slyšení členů komise v souvislosti s absolutoriem, že není úplně eh, dobré nejsme na tom úplně eh, dobře, pokud jde o evropské příspěvky do OSN. Kolega Bohuslav Ligaracky nešetřil kritikou v této eh, otázce. A vy u jedna semičky eh, máte přece vzetí eh, některá důležitá a já se chci zeptat, eh, co chcete dělat v souvislosti s OSN. Grazie. Honorevole Skilakakis. Pan Skilakakis? Pane komisaři, já bych se rád zeptal na to, co navrhujete k OLAFu. A sice, když eh, tedy říkáte, že se chcete zabývat tím, jak posílit OLAF, co si myslíte, nebo jaké si myslíte, že nebo jak, jak se stavíte k tomu procentu případů, které vedou ke konkrétnímu výsledku ve srovnání eh, s celkovým, celkovým počtem stop, eh, které se prošetřují. A potom pokud jde o celkový počet vyšetřovatelů OLAFu. Já si myslím, totiž, že eh, se děje hodně podvodů a máme přitom slabý systém, který se pokouší eh, bojovat s těmito podvody. A vyšetřovatelé jsou totiž jádrem tohoto systému. Tak co mi k tomu řeknete? Grazie, una domanda. Děkuji, já jsem se také chtěl na něco dotázat. Ve vztahu toho, k tomu, co nám eh, uvádějí patřičné orgány, jako je OLAF a účetní dvůr a také na základě toho, co jsme konstatovali my sami, jaký druh politické a institucionální aktivity chce komise provádět vůči těm členským státům, kde stále častěji a trvaleji dochází eh, k nesprávným postupům či podvodům při využívání veřejných zdrojů. Eh, dochází také k pronikání různých eh, mafií do tohoto systému, které využívají miliardy z evropských fondů. Takže jaké politické aktivity chcete vést vy i komise? Děkuji. Uh, well, so I, I will try to, to... Tak já se uh, pokusím zareagovat. Děkuji vám uh, za to, že souhlasíte se zásadou zjednodušení. Finanční nařízení u toho uh, navrhujeme změnu asi 100 článků ze 181. A řada z nich, které tedy eh, navrhujeme změnit, řada těch změn povede k zásadnímu zjednodušení finančního nařízení. Je ovšem ještě důležitější, abychom poukázali na sektorovou legislativu. Proto připravujeme to sdělení a navrhujeme zjednodušení i pro další, o příští, pro příští finanční rámec v sektorové legislativě. Pokud jde o vynakládání prostředků EU, tak my navrhujeme e, finanční nařízení naplňované prostřednictvím e, prohlášení vedení jednotlivých orgánů, které by kontrolovaly eh, nezávislé kontrolní instituce. To je systém, který se v současné době uplatňuje v zemědělství a ukazuje se, že to funguje dobře a situace v zemědělství se eh, velice výrazně zlepšila v posledních letech. A tento systém, budete-li s ním souhlasit, protože to finanční řízení musí schválit eh, parlament a rada ve společném řízení, tak eh, tento systém výročních prohlášení vedení daných eh, organizací by zásadně zlepšilo odpovědnost členských států v používání prostředků EU. Pokud jde o efektivitu, já jsem eh, ve svém úvodním vystoupení eh, říkal, že sdílím váš názor, že nestačí kontrolovat přípustnost eh, výdajů, ale je také důležité zabývat se otázkou efektivity jejich vynakládání. To se také bude tedy eh, řešit eh, v rámci eh, činnosti naší, našeho vnitřního auditu. Já jsem naši službu vnitřního auditu požádal, aby se nezabývala jenom vynakládáním prostředků, obecně, ale také efektivitou toho jejich vynakládání. A proto eh, hledáme indikátory, čtyři indikátory, eh, tedy pardon, hledáme indikátory výkonnostní, eh, kterými se dá poměřovat ta efektivita, takže komise bude vylepšovat tyto indikátory tak, aby se dala Mm, lépe měřit nejenom způsobilost výdajů, ale také jejich efektivita. K těm eh, nestátním organizacím tam je eh, problém ten, že v tom účetním systému komise vytvořím určitý indikátor pro neziskové organizace. To nám umožní přesně zkoumat, co neziskové organizace nebo nestátní organizace, čeho do čeho se pouštějí eh, s evropskými prostředky. To zvýší transparentnost této oblasti. A také, jak jsem říkal, chceme vytvořit ty evropské svěřenecké fondy. A toto ustanovení už je v, obsažené v návrhu na změnu finančního nařízení a bude to schváleno, tak Evropská unie nejenže by byla schopná prostřední, eh, poskytovat podpory prostřednictvím eh, organizací OSN, ale také poskytovat svoji vlastní podporu vlastními svěřeneckými fondy. A celý ten problém s poskytováním informací, eh, přístupu k informacím, by potom byl vyřešen, protože na evropské úrovni bychom měli vlastní kontrolní mechanismus daný našimi systémy. Ke službě vnější činnosti bych měl uvést, že ehm, provozní výdaje zůstávají v eh, rozpočtu komise, a tedy i v absolutoriu komise. Pouze administrativní výdaje budou eh, podléhat eh, zvláštnímu absolutoriu, ale bude se to také předkládat vašemu výboru. Takže eh, služba vnější činnosti. Já si myslím, že v našem společném zájmu, aby služba vnější činnosti zůstala, nebo se musela i nadále zodpovídat eh, tady té instituci absolutory a já věřím, že ten závěrečný návrh k tomu povede. Pokud jde o OLAF a počet eh, šetření, tak tam bych měl eh, říci, že ta čísla, která se často zmiňují, a sice že jenom 7% šetření vede ke konkrétním výsledkům, nejsou úplně korektní. Musíte se podívat na konkrétní období, kdy byla šetření zahájená a potom na to, která z nich se dostala tedy do závěrečné fáze procesu. To skutečné číslo bude vyšší. Nicméně sami souhlasím, že bychom měli se mnohem více snažit eh, zvýšit eh, efektivitu. Já teď tři měsíce, teď působím zatím jenom tři měsíce, takže předpokládám, že neočekáváte, že za tři měsíce zmizí eh, všechny problémy s OLAFu. Nicméně v rámci přípravy toho úvahového dokumentu o problémech s efektivitou OLAFu chci, aby se hodně věnovala pozornost nástrojům, které by umožnily zvýšit efektivitu. A doufám, že ty příslušné návrhy se setkají s vaší podporou. A že budeme mít právní rámec, který by nám umožnil zvýšit tu efektivitu, vytvářel na to nějaký tlak. Potom je tady otázka těch roční plánů. To souvisí s činností komise. Já jsem požádal příslušnou službu, aby zracionalizovala ten výroční plán řízení aby stanovila velice konkrétní cíle k délce šetření a k úpravě vztahu se členskými státy. Já doufám, že během eh, mého mandátu efektivita OLAFu zásadně vyroste. To je, myslím, v našem společném zájmu. A ještě k těm eh, zjištěným podvodům. Tam je ta odpověď poměrně jednoduchá. Komise chce uplatňovat nulovou toleranci vůči podvodům. V současné době se zabýváme tím, jak osvobodit OLAF od drobností a přesunout je na orgány, jako je IDOC v rámci komise. Tak, aby se OLAF mohl soustředit na ty skutečně podstatné důležité případy. To by nám potom umožnilo ty zdroje k vyšetřování v institucích používat mnohem efektivněji. Myslím si, že to je jeden ze způsobů, jak eh, se vydat směrem ke zvýšení efektivity OLAFu. Paní Gresle. Děkuji. Skutečnost, že tento výbor eh, se vlastně drží zpátky, co se týče OLAFu, neznamená, že nesledujeme vývoj v OLAFu. Naším cílem je tuto instituci, která už tak jako tak má potíže, ne dále destabilizovat, ale e, víme, že v dohledné době budeme muset přijít s nějakými výsledky, vy také. Ještě jednou se chci vrátit k problému, který je opravdu důležitý. A to ta, e, a, e, otázka, otázka postavení členských států v rámci finanční krize se s se stížil a my jsme se shodli na tom, že členské státy s evropským právem zacházejí poměrně, poměrně laxně. A naše styky s členskými státy by neměly spočívat jen v konfliktech. Je důležité, abychom z tohoto sálu odcházeli a vy také, že máte eh, naši plnou podporu, ale to záleží na výsledcích. Když se podívám na to, co je nám předloženo, pro nás jsou některé eh, věci důležité, vždycky to tam to tak bylo a to komise ví, co se týče národních deklarací. Když teď eh, hovořím o tom, že s těmito s těmito doloženími o věrohodnosti jsou problémy a budou až do roku 2014 a e, pak se tím budeme muset vracet ještě v roce 2015. Doufám, že e, tady je ještě několik kolegů, kteří si vzpomínají, že to tak bylo i v minulosti. Tehdy jsme se zabývali s otázkami, které byly obsahově problematické a já se těším na sdělení od vás, e, protože ta schrnutí, dopos, ta roční schrnutí jsou doposud tady opravdu uh, jenom byrokratická, nemají dostatečnou přidanou hodnotu a dostatečný obsah. A druhá otázka, uh, otázka transparentnosti pro příjemce. Jediná uh, změna, kterou teď máme před sebou, je vlastně změna, eh, změna eh, eh, jazyková, že se tedy z příjemců v angličtině z jednoho termínu stane jiný recipient beneficiaries. A to ale přece není dostatek. Ta jednotnost, kterou potřebujeme, té se tam mnoho nedostalo. Takhle by to nešlo. Ty, veškeré ty pozměňovací návrhy vlastně necháte tak na nás. A co se týče ehm, výdajů ehm, z evropských podpůrných fondů, kde je přidaná hodnota, to jsou témata, která jsou podle mě důležitá a e, na jejichž odpovědi nebo odpovědi na tyto otázky na ty čekáme už celá léta. E, dále e, otázka externalizace rozpočtu. V posledních deset let se toho kolem evropského rozpočtu hodně stalo a za posledních 5-6 let také. Zdá se, že eh, komise se jakoby vzdala aktivity ehm, a přesvědčení, že vůbec dokáže situaci ovlivnit. Externalizace, tak jak k ní teď dochází, ta bude pokračovat eh, i nadále. Máme tady službovnější činnosti a eh, komise nedělá nic proti tomu, že vlastně tady obrovská část toho rozpočtu odejde. Tím se musíme zabývat. Ptám se, jestli ty eh, nevládní organizace, které, eh, o kterých jste v této souvislosti hovořil, s tím něco budou eh, vlastně mít společného. Komise se tohoto problému zbavuje. Otázka externalizace rozpočtu, tu musí tedy kolegium velice pečlivě vyhodnotit a vůbec to nestojí v jeho ročním plánu. Ale pro nás eh, záleží i udělení absolutoria komisy na vyřešení této otázky eh, jsou tady roční eh, zprávy o činnosti jednotlivých generálních ředitelů. A my se musíme vlastně probírat tisíci stranami těchto zpráv já bych velice ráda odcházela eh, z tohoto sálu s tím, že vy také budete přesvědčen, že od nás eh, se vám dostane podpory, ale eh, ještě k tomu schází dojít hodně dlouhá cesta. Děkuji. Závěrečná odpověď. Ještě prosím pana komisaře, pak přejdeme dalšímu pro na pořadu jednání. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že paní Gresle velice dobře shrnula to, že je třeba, abychom spolupracovali v otázkách, které jsem já uvedl ve své prezentaci. Zcela souhlasím, že kvalita těch národních eh, shrnutí ehm, se musí zásadně zlepšit. My na tom pracujeme. A já doufám, že velice brzy budeme svědky výsledky těchto práce. Také doufám, že průhlednost, pokud jde o příjemce, musí být eh, zajištěna a my toho musíme dělat více v rámci harmonizace informací o příjemcích. Už jsme toho udělali docela dost, ale zcela souhlasím, že je třeba dalších zlepšení. Pokud jde o službu pro vnější činnost, samozřejmě není, nevědnává se to snadno, protože jde o tři instituce při vyjednávání. Nicméně komise trvá na tom, že musí zachovat eh, vlastní kontrolu nad vynakládáním evropských prostředků. Pokud jde tedy o, nebo v tomto případě, evropské vnější činnosti, a my na to budeme i nadále trvat, je třeba, aby služba vnější činnosti byla odpovědná za vynakládání prostředků. Abych to tedy schrnul, jsem opravdu připraven dosáhnout výsledků, konkrétních výsledků, které žádáte a průběžně vás budu informovat o vývoji jednotlivých iniciativ, o nových iniciativách a budu spolehat na úzkou spolupráci s vámi. Děkuji eh, tady panu komisaři Šemetovi. Loučíme se s ním a přijdeme k bodu číslo 5 na pořadu jednání, a to je Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Předávám slovo navrhovateli, a to je pan Marinesku. Prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych tedy předložit eh, své nejdůležitější návrhy, které se týkají této agentury. Především činnost agentury se musí zakládat na víceletém eh, plánu pro činnosti, což se také týká návrhu rozpočtu, který bude víceletý. A na základě tedy tohoto programu činnosti agentury se pak budou rozpracovávat jednotlivé roční plány. Tyto plány musí být předloženy do března, 31. března každého roku. A vedení této agentury, a to je, myslím, ten nejdůležitější návrh, který předkládám, spočívá v tom, že toto vedení by mělo mít devět členů, dva by měl navrhovat komise, dva parlament a pět rada. A A žádný poslanec by neměl být členem tohoto řídícího orgánu. Eh, je třeba zabývat se také eh, výdaj pro tuto agenturu. Také jsem předložil návrh na kontrolní výbor, který bude reprezentován třemi členy, jeden tedy z řídícího orgánu a tito se budou zabývat vnitřní kontrolou. Tato agentura bude mít také dohled ze strany Evropského ombudsmana. Já jsem předložil v tomto směru eh, návrh, protože jiný tak neučinil a v průběhu přechodného období, dokud nebude jmenován výkonný manažer nebo výkonný ředitel, tak navrhuji, aby ředitel jmenovaný komisí vedl tuto agenturu. A tento ředitel také bude osobou, která bude um, povolovat platby. A to jsou tedy mé hlavní návrhy ohledně agentury. Přejete s ní promluvit k tomuto uh, návrhu pana Marineska? Někdo snad z komise? nebo sušení Voda. Prosím, paní Gresle. Děkuji. Já se omlouvám, mě to tady nejde moc zapínat. Já jsem chtěla poděkovat kolegovi Marineskovi, protože předložil některé inovativní návrhy, například eh, snížení počtu eh, členů té dozorčí rady. To je velice důležitá věc, protože u agentur tam máme dozorčí eh, rady, které více dozorují, než eh, spolupracují. Takže pokud se chceme vydat novou cestou u agentur, tak musíme eh, začínat u takovýchhle věcí. U každé agentury, kterou teď nově tedy vytváříme. Já si myslím tedy, že je opravdu pozoruhodné. Já jsem členkou meziinstitucionální skupiny o agenturách s komisí a s radou a tam se opravdu bavíme o, takových, o takovýchto věcech a proto poprosím eh, kolegy o podporu eh, pro tento návrh, protože je opravdu velice dobrý. Grazie. Děkuji. Ještě někdo? Snad za komisi, prosím. Uh, thank you very much. No, Děkuji. Jenom stručně. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za velice konstruktivní a důkladnou práci, kterou odvedla na pozměňovacích návrzích. Převážná většina těchto pozměňovacích návrhů uh, už vlastně se dostala do té současné verze textu, tak jak byl dnes eh, ráno finalizován na pracovní skupině rady. Eh, zbylé jistě bude komise schopná také zařadit do dalšího návrhu. Jediné dvě věci, o nichž bych se rád zmínil, je eh, složení té eh, správní rady, o tom zde hovořilo, a o té eh, skupiny pro audit. K tomu máme určité výhrady. Ne, co se týče té správní rady, my samozřejmě chápeme potřebu tedy po efektivitě a, a vítáme návrh v tomto směru, ale musíme se podívat na konkrétní rozsah působnosti této agentury. Bude mít na starosti e, životně důležité e, systémy informačních technologií, které se budou týkat citlivých dat všech členských států. Tato data nepatří této agentuře, ale jednotlivým členským státům. Z toho Eh, důvodu se domnívám, že členské státy budou mít zvláštní zájem moci plně kontrolovat činnost této agentury a proto je podle nás normální, aby každý stát mohl mít svého zástupce v této správní radě, aby tedy každý uživatel tam měl tohoto zástupce, protože uživatelé jsou samozřejmě majiteli údajů v tomto systému. Co se týče funkce vnitřního auditu, tato funkce musí být plně nezávislá, aby dokázala zajistit eh, to, čeho má dosáhnout, co se týče provádění rozpočtu a jeho kontroly. Proto podle nás zapojení členů eh, tedy těch zástupců ve správní eh, radě, aby se stali také členy toho dozorčího orgánu, by eh, stálo eh, v cestě úkolům, které má plnit tato rada pro audit. Teď mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval zpravodaji, protože, jak jsem řekl, ta rozsáhlá práce, která zde byla odvedena na těch pozměňovacích návrzích, se skutečně eh, dostala do toho znění. Eh, je to výsledkem odvedené práce a eh, komise ráda přijme do textu. Děkuji. Děkuji. Chce si ještě někdo další vzít slovo? Chcete, pane Marinesku, něco dodat? Excuse me. Uh, referitor la Management Board, este adevărat că această agenție se va ocupa... Se týče té správní rady, eh, samozřejmě, že tato agendura se bude spravovat tedy eh, takovéto informační systémy s údaji. Ale chtěl bych připomenout komisi, že eh, řízení těchto systému je teď prováděno členskými státy v tomto přechodném období, do té doby, než bude ustanovena agentura. A navíc jsem přesvědčen, že správní rada se nezabývá konkrétně zprávou eh, těchto dat. Takže si nemyslím, že bychom tam potřebovali konkrétní dohled členských států. A chtěl bych připomenout komisi, že členské státy ve smlouvě se dohodly, že Evropská unie může mít eh, reprezentaci dvou třetin členských států v určitém orgánu. A myslím, že eh, to může platit pro agenturu, pokud to může platit pro komisi i když můžeme rozšířit počet zástupců členských států. Co se týče toho auditního výboru, samozřejmě, že tam bude i služba pro vnitřní kontrolu. Nicméně zkušenost s agenturami nás učí, že že výbor pro vnitřní eh, kontroly pokud tam mohou pracovat členové správní rady, tak je to pro tu správní radu důležité, aby mohla lépe chápat eh, a situaci a mohla lépe spolupracovat s daným expertním výborem. Grazie,